Máme tuto debatu, ale máme, mám tu několik eh, oznámení. Takže eh, německé orgány nám oznámily jmenování nebo zvolbu Anet Koivus, která má eh, nahradit pana Klausa Heinera Léneho. Je to podle odstavce 7, týkající se volby členů poslanců Evropského parlamentu a článku 4 odstavce 1 a 4 nařízení eh, parlamentu. Takže vítáme tuto novou kolegyni Anet Kovius a eh, jak říkám, zatímco vzhledem k tomu, že její pravomoci ještě nebyly eh, ověřeny, tak zasedá i tak parlamentu může plně požívat svých pravomocí, ale samozřejmě, že musí prohlásit, že nemá žádnou další funkci, která by představovala konflikt zájmů. Můžeme ji přivítat jako členku výboru LIBE a tak